Dobré ráno, kolegové. Kolegové, prosím, usaďte se. We got started this morning by 9 a.m. Tak, my jsme eh, dnes dopoledne začali eh, se společným zasedáním eh, s výborem pro rozpočtovou kontrolu a zajímala nás e, připravovaná směrnice o tedy proti praní špinavých peněz a e, bylo to v gesci dvou spoluzpravodajů, paní Gressle za kont a e, mě jako za Libe. A nyní se dostáváme k řádné schůzi výboru Libe. A já vás prosím o pozornost. Prosím, soustřeďte se na dnešní dopolední agendu. A hned po prvním bodu budeme hlasovat. Takže pokud jste náhodou někdo zapomněl elektronickou hlasovací kartu, pošlete si pro ní někoho. Včetně mě. So, so, please takže, prosím, soustředíme se na program. Především ho musíme schválit. Nicméně máme tady požadavek na změnu. Eh, zpráva GAL, SIPO, bude hned první, po bodu čtyři první eh, eh, hlasování. A potom tady máme druhý, druhé hlasování Intveld o veřejných dokumentech. A pak, eh, pak jsme eh, tady zprávu Mecoli a to jsme odložili. And there will be a debate on... A dále budeme mít eh, debatu o výboru Libe do Bulharska a bude to také v souvislosti s písemným dotazem. Já to potvrdil pan Stánov. Tak a bod číslo 18 je potvrzen, to je usnesení budoucnosti vízové politiky. A budeme o tom hlasovat. Takže pokud není námitek, budeme, budu považovat za schválení. Eh, má prosím někdo něco? Eh, prosím vás, eh, bod 15 na hlasovacím seznamu. Já tedy já k tomu bodu 15 nemám hlasovací seznam. Byl nám rozeslán. Can you remind me what are you talking of exactly? Můžete mě říct, o čem vlastně hovoříte? Ano, tak to je Perikles 2020. Ano, to bylo uh, rozesláno a bude to hlasováno. Ale já jsem to nedostal. Já jsem nedostal ten hlasovací seznam. Ano, tak sekretariát vám ho dá. Yes, Mr. Claes. Pan Claes. Eh, excuse me, excuse me. Pardon, pardon, moment ještě. Prosím o klid v sále. Prosím o klid v sále. Pan Klaas. Eh, pane předsedo, eh, hovoříme tady ještě o, nad programem schůze, anebo už jsou to, už jsou to tady sdělení předsedy. Ne, ne, to byla otázka, která se týkala eh, Perikla a to je v seznamu hlasování. A já mám tedy otázku, která se týká eh, sdělení předsedy. Mohu nyní? Prosím, můžete. Um, byly tedy několik delegací, nebo bude ještě několik dalších cest delegací, eh, které se budou eh, odehrávat květnu. A v minulých týdnech eh, jsme se bavili o složení delegací do Itálie a Bulharska. Konstatovali jsme, že nezařazení poslanci mají právo se účastnit delegace eh, v Itálii, pokud použijeme Dhontu systém, tak jak tomu vždy bylo. Ale nyní se jaksi rozhodlo, že systém DONT eh, se už nebude používat a že od eh, teď prostě na těch posledních měsíců se to bude udělat eh, jinak. Ale to je diskriminační vůči malým frakcím i vůči nezařazeným. A eh, třeba konkrétně u této italské delegace eh, byly byl zájem ze strany nezařazených a ní se tam nedostanu. A já se tedy ptám, proč došlo ke změně pravidel. No a Například eh, u delegace do Bulharska pan eh, předseda parlamentu Schulz nám napsal, že eh, cestuje příliš mm, mnoho lidí jako v doprovodu poslanců a že tedy to bylo příliš drahé a ti, kteří cestovali navíc, nechci to zaplatí sami. Dobře, tak my ale teď máme hodně hlasování. Já bych jenom řekl, že toto je rozhodnutí koordinátorů, nemusí se vám to líbit, ale je to rozhodnutí koordinátorů a sice, že e, systém DONT e, se bude uplatňovat, ale bude vždycky platit jenom v rámci jednoho roku. Ano, my tedy váš bod zaznamenáváme, ale e, teď musíme dál. A nyní eh, jazykový režim. Budeme mít dneska bez finštiny, eh, malčtiny a estonštiny. A nyní, pokud se týče eh, vstupu a pohybu příslušníků třetích zemí. Tak to je zpráva pana Jakolina. Prosím o stručnou prezentaci, než se dostaneme k hlasování. Ano, děkuji, pane předsedo. My jsme právě uzavřeli další trialog s komisí a s radou a teď už jsme jen krok od ukončení tohoto důležitého kroku. Je to krok vpřed, pokud to porovnáme s tím, co bylo schváleno už minulý měsíc ohledně sezónních pracovníků. Pokud jde o kompetence výboru LIBE, tak eh, tam jsme našli schodu s dalšími institucemi. Byla vypuštěna otázka, která se týká kvot. Text eh, je v souladu s očekáváním parlamentu. Ovšem pokud jde o kompetence výboru IMCO, tak tam ještě přetrvávají určité problémy pokud jde o rovné zacházení, ale hledáme vhodná řešení. Je tam třeba ta pasáž, která se týká dvoustranných dohod s členskými státy. My chceme jednotné normy, které by platily všude v členských státech na základě principu stejnorodosti. Chceme najít řešení, které by zajistilo kvalifikovaným pracovníkům, především manažerům, specialistům, praktikantům, aby se jim dostalo vyváženého, spravedlivého zacházení, stejného jako pracovníkům v těch členských státech, kam tedy budou vysláni pracovat na základě převedení v rámci společnosti. Jsou to tedy státní příslušníci třetích zemí, kteří budou znamenat nějaký další prvek eh, obohacení na tomto území. Takže to je krok, který tedy souvisí eh, s regulovanou migrací, jak jsem říkal, už se opravdu blížíme k závěru, budeme mít ještě jeden koreper, který se pokusí vypracovat text, který bude zcela v souladu s naším očekáváním. Děkuji. Pane Jakolíno, děkujeme vám za to, jak jste to eh, schrnul. Trialog proběhl dnes eh, ráno, teď můžeme už rovnou přistoupit k hlasování, protože většina lidí přišla do sálu právě kvůli hlasování, takže začněme, máme toho spoustu, takže bezodkladně k tomu přistoupíme. Nejdříve zde máme tedy rozhodnutí, které se týká Sepolu Spravodajkou je paní Kinga Gál, takže začneme. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrhy. Omlouvám se. Ano, máme zde kompromis 3, ale je zde oddělené hlasování. Takže první část. Byla zde žádost o jmenovité hlasování, takže budeme rovnou hlasovat elektronicky. Paní Zibl. Pane předsedo, otázka. My jsme tento týden eh, hovořili o tom, že eh, by do budoucna mělo být možno hlasovat ve výboru eh, pro hlasovat tedy po jménech. A teď ovšem je to nějak na vyžádání. A teď proč to vlastně dneska na tomto zasedání tak není? Ano, tady máme eh, určitý eh, výhled na to, že se eh, zatím budou měnit tato pravidla, ale my jsme teď neměli požádavek na hlasování po jménech, ale budeme to mít na požádavek u kompromisu 3. Takže první část nyní Hlasujte. One PP too many. Jeden člen EPP, dva členové EPP hlasují navíc. OK, now we got them. Now the vote is open, the vote is closed. Končím hlasování. Třicet čtyři pro, třináct proti je to přijeto, takže druhá část. Zahajuji hlasování. No, the, no, one PP too many. Jeden člen EPP navíc. Now, now it's okay, the vote is closed. Teď je to v pořádku, končím hlasování. To je 40 pro, 6 proti, přijato. A nyní třetí část, zahajuje hlasování. Now the vote is closed. Končím hlasování. 32 ku 16, je to přijato. A nyní přistoupíme Některé pozměňovací návrhy odpadly, takže teď máme pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní úvodní ustanovení, kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23. Nejdříve zde máme tedy oddělené hlasování, takže první část 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část odpadá, takže zapomeňte na ní. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato, 5. Ne, to taky odpadlo, takže 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sedmička odpadá, takže teď zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 ku 14, jeden se zdržel, takže je to přijato. A teď mandát k zahájení jednání s radou. Potřebujeme kvalifikovanou většinu. 31 hlasů musí být pro. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme to 36, 10 proti, 3 se zdrželi. Takže jednání mohou začít. Paní Gal. Ano, pane předsedo, děkuji. Já bych jen chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za pomoc a také sekretariátu protože byli velmi profesionální. Děkuji, děkuji všem kolegům. Příští hlasováním je veřejný přístup k dokumentům, takže to máme od paní Sophie Indveld. Pozměňovací návrh 72 byl stažen, takže o tom hlasovat nebudeme. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro? Those against? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Hlasujeme o 37. Končím hlasování. 28 k 19. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Teď to nebylo úplně jasné, takže si to ověříme. Zahajuje hlasování. No, the Abstimmung is geschlossen. Hlasování je ukončeno. 26 ku 21, takže bylo to přijato. 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 42 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 43 pro. Proti zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti,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 zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 pro, Ověříme, dobře, ověříme 81, ano. Zahajuji hlasování o 81. Končím hlasování. 23 pro, 23 proti, tři se zdrželi, takže to bylo zamítnuto, omlouvám se. Takže dva, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 84. Ověříme. Ověříme 83 ještě jednou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To bylo tedy přijato. Tři se zdrželi. Omlouvám se. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Dobrá. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mm-hmm. <laughs> takže to bylo zamítnuto, omlouvám se zase 24 ku 24. Takže teď budeme hlasovat o citacích a úvodních ustanoveních, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, ověříme. <coughs> Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 ku 21, takže tohle bylo přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 4, kdo je pro, kdo je proti, Proti? SD, prosím vás, zvedejte ruce SD. Jinak to nepůjde. Takže je to přijato. Není to jasné? O čem vlastně hlasujeme? Pozměňovací návrh 4. Ověříme si to, máme si to ověřit čtyřku. Ano, tak ověřujeme, ověřujeme čtyřku. Podle mě je to přijatel, já jsem neviděl žádné ruce, že by tam zvedali SD ruce, takže to mě trochu zmátlo. Ale myslím si, že je to přijato, tak jak to vypadá. Ano, je to přijato. Teď pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 9 a 10 jdou společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Ověříme dobře, ověřujeme tyto dva pozměňovací návrhy 9 a 10. 9 a 10, takže Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 ku 25, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 11 odpadá tedy. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže si to rovnou ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 ku 24, takže to bylo přijato. Pozměňovací návrh 13. Pro, proti. Zdrželi se. Zase to není jasné, takže budeme hlasovat 13. Končím hlasování. 33 proti 18 pro jasné, jasné zamítnutí. Prosím vás, zvedejte ruce, protože pokud jste unavení ruce nezvedáte, tak to není jasné. Pozměňovací návrh 14. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Ověříme, ověřujeme čtrnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No bylo to zamítnuto. 28 ku 23, takže 28 proti, je to zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Kdo je pro? Chcete ověřit 15. Tak ověříme 15, zahajuji hlasování, ověřujeme 15. Končím. 29 pro, 22 proti, přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 17, o tom už jsme hlasovali, to tež platí pro 18, takže teď 19. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21, o tom už jsme hlasovali, to tež platí pro 22 a 23, takže jsme u 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 26 pro, proti, kdo se zdržel. Přijato 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 takže 32 chcete ověřit, takže si to ověříme. 32, zahajuji hlasování. Teď končím hlasování. Končím hlasování. Je to přijato, takže 33, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 34, kdo je pro, Chcete to ověřit? Ověřujeme 33. Ano, 33. To jste říkala, ano. Takže 33. Zahajuji hlasování. <clears throat> Končím hlasování. 24 pro, 25 proti, je to zamítnuto. Takže 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. O tom už jsme hlasovali, o tom celém? Ano? Takže to odpadá. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď hlasujeme o takto pozměněném textu, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasovali jste? I pan Michel. Pět lidí nehlasuje z nějakého důvodu. Prosím, hlasujte. Než to ukončím, hlasování ukončeno, jak to dopadlo. 26 pro, 18 proti, 7 se zdrželo, takže to bylo přijato. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji paní Intveld. A teď budeme hlasovat o návrhu nařízení, kterým se zavádí úřad Evropského veřejného žalobce. Náš zpravodaj je Salvatore Jakolino. Musím oznámit opravu konta 11i, nebo tedy E, bude pokryto kompromisem 8. Takže prosím. Against? Proti, drže zamítnuto. Kompromis 3, jde pro. Proti, drželi přijato. A nyní Je tady řada pozměňovacích návrhů, kteří padají s tím kompromisem, takže kompromis 4 pro, proti, přijato. Nyní půjdeme až k 33, kdo je pro. 33. Proti. Drželi přijato. Ověříme, ověříme 33. Nyní otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní jdeme k návrhu 34. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 37 pro, proti, drželi přijato. Kompromis 5, kde pro, proti, drželi přijato. Kom, návrh 40, kde pro, proti, přijato kompromis 6, kde pro, proti, žili přijato. Na pozměňovací návrh 44, kde pro, proti, přijato kompromis 7, pro, proti, přijato 51, <clears throat> kde pro, proti, zdrželi zamítnuto 52 pro, proti, drželi přijato, ověříme. 52. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 25, 20, přijato. Takže jedna, Jury, kde pro, proti, přijato 53 pro, proti, byli zamítnuto 56 pro, proti, drželi, přijato. Ověříme 56. Nyní ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, drželi přijato. Kont 11. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 60. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Jdeme až ke kompromisu 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jury 2. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? proti, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, přijato. 85, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 86 je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 13, 86 věříme tedy. Hmm, končím hlasování. 21, 24, kompromis 13, kdo je pro? Proti, drželi, přijato. 90, kdo je pro? Proti, to není jasné, takže ověříme hned 19. 90, pardon. Otevírám hlasování, končím hlasování. To je jasné. Zvedejte ruce, prosím. Eh, pozměňovací Návrh 92, kde pro, proti, zdrželi. Přijato. Chcete to ověřit? Ano. 92, kde pro? Otevírám hlasování. Končím hlasování. Tak to je zamítnuto. Takže kompromis 14, kde pro? Proti, zdrželi, Přijato. Kont 11. Kde je pro? Proti. Zdrželi přijato. 101. Kde je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto. Kompromis 15. Kde je pro? Proti. Zdrželi přijato. 105. Kde je pro? Proti. Ověříme. 105. Zamítnuto. Končím hlasování a zvedejte ruce, prosím. Když to berete jako samozřejmost, tak to nejde. Nezvedáte ruce, jenom pak je to lze ověřit až na obrazovce. Takže 106, kdo je pro? Proti? Želi zamítnuto. Kompromis 16, kde je pro? Proti? Želi přijato. Budget 1 pro? Proti? Želi přijato. Budget 2 pro? Proti? Želi přijato. Ověříme. Budget 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 23, 21 přijato. Vodži 3, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Chcete to ověřit? Máte na to právo? Pět, budžet pět, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Judy čtyři, kde je pro, proti, drželi přijato. Jury 5, kde pro, proti, to není jasné, takže to ověříme. Jury 5, otevírám hlasování, končím hlasování. Patnáct proti 27, to je jasné, takže to je zamítnuto. Budget 6. proti, že přijato. Budget 6, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Dvacet pět proti osmnácti přijato. Kont dvě. Tam je hlasujeme po částech. První část Druhá část. Takže kde pro? Proti? Zamítnuto. A nyní kont 3. Kde pro? Proti? Přijato. Budget 9. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Budget 11. Proti? Zamítnuto. 110 pro, proti, čili přijato. Jury 7, kde je pro? Proti, drželi přijato. Ověřujeme Jury 7, otevírám hlasování. Končím hlasování. 19 20, 24 zamítnuto. Takže Jury 9, kde pro? Proti. Přijato Jury 10 pro. Proti. Drželi ověříme, ověřujeme. Jury 10, kde Otevírám hlasování, končím hlasování. 1924. Zamítnuto. Kont 5. Pro. Proti. Zželi. Přijato. No, Ověříme. Věříme kont 5. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 k 25. Kon 6. Dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi přijato. Druhá část. Pro, ověříme. Ověříme první část. Věřujeme. Končím nasování. Přijato. Druhá část pro proti, zdrželi, to je stejný poměr, takže to je přijato. Kont 10, kde je pro, proti, zamítnuto. Kont 11, kde je pro, proti, přijato. Kont 12, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kont 13, kde je pro, proti, Zamítnuto. Návrh 111. Ten nepadá. Ne. 111. Pro. Proti. Zdrželi. Ho věříme. To je 111. Otevírám hlasování. 23 k 20 přijato. 112, kde pro? Proti? Byli zamítnuto. Kont 16 po, po dvě části. První část jde pro, proti drželi přijato, druhá část jde pro. Zvedejte ruce, prosím, jde pro proti, můželi přijato. Ověříme druhou část 16. Končím hlasování. Přijato. Kont 17 jde pro. Proti? To není jasné. Znovu věříme. 17. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Dvacet jedna ku dvaceti. To je přijato. Takže to je 113. kompromis 17. Kompromis 17, pardon. Kde pro? Proti? Drželi? Přijato. Takže tím se dostáváme až k 116, 125 společně, kde pro? Proti? Drželi? Přijato. 102, ne, takže body odůvodnění. Eh, kompromis 18 jde pro. Proti. Žili přijato. A tím se dostáváme k návrhu 12, kde pro. Proti. Žili přijato. Kompromis 1, kde pro. Proti. Drželi přijato. 17, kde pro. Proti drželi, přijato. Ověříme 17. Albrecht. E, při vším respektu k našim mm, pracovníkům, ale právo na žádat o kontrolu mají pouze poslanci, jenom poslanci. Pokaždé, co jsem slyšel výraz Ček, tak jsem považoval za dané, že to je poslanec, takže ověříme, kdo, kdo chtěl ověřovat. Kdo ověřuje tedy? Kdo chce ověřovat? Ověřujeme. Máte pravdu, jistě, ale ověříme. Teď hlasujeme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Birgit Cipl, 17. Je to v pořádku, končím hlasování. Dvacet jedna, dvacet jedna, zamítnuto. Devatenáct, kde je pro? Proti? Drželi zamítnuto. No, ověříme. 19. Ověřujeme. Zavírám hlasování, končím hlasování. 27 proti 13, tak. Dobře. Musíme opravdu zvedat ruce, já vím, že to je únavné, ale jinak to ne, není vidět. Jinak budeme, bychom už měli rovnou všechno ověřovat, to by bylo snazší. E, Bod odůvodnění A, rozpočet. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Bylo to důvodnění B, kde pro? Proti? E, přijato. Bylo to C, kde pro? Proti? Přijato. E, a, a, kde pro? Proti? Želi zamítnuto. Návrh 20. Kde pro? Proti? Drželi? Přijato. 22. Kde pro? Proti? Želi? Přijato. Kompromis 2. Kde pro? Proti? Drželi? Přijato. 25. Pro? Proti? drželi Přijato. Nyní text tak, jak byl mm, upraven, jak byl pozměněn. Uh, otevírám hlasování, končím hlasování. Eh, čtyři, sedm, takže paní Jakolino může slavit. Děkuji vám. Nyní budeme dále hlasovat. A to je zpráva Koejos o mm, mm, na vnější hranici. Budeme hlasovat. Zavěrečné hlasování o textu v jednaném v trialogu. Otevěříme to rovnou, takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Chybí nám tři hlasy. Někdo odešel? Tři hlasy nám chybí. Čím hlasování? 35 k 2, takže přijato. Děkuji panu Coelho za ten ohled. Nyní paní Maria Gavial návrh doporučení k Azerbajdžánu. Žádný pozměňovací návrh, návrh doporučení, jedno hlasování, budeme hlasovat. Jsou tam dvě, dobře. Takže tady návrh doporučení a já otevírám hlasování. Co se děje? Ano. Hlasujeme první zprávě eh, doporučení k Azerbajdžánu. Končím hlasování. 30 proti 7, 1 zdržel, přijato. A druhá zpráva Maria Gabriel, to je návrh um, doporučení k, um, ehm, hledně vydávání víz. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 32 ku 4 také přijato. Děkujeme, Marie Gabriel. To nefungovalo? Ne, nám to nefungovalo. Každopádně už se hlasovalo a je to přijato. Další hlasování, to je eh, paní Zimera ohledně eh, mm, vytvoření eh, ochrany výměny školního programu pro, na ochranu eh, eura proti falšování. Budeme hlasovat o celém textu. Nyní otevírám hlasování. Končím hlasování. Třicet osm hlasů, nikdo proti, nula minus nula zdržení, takže jednomyslně. Nyní Tania Fajon eh, překračování externích hranic a e, země, které mají výjimku na požadavku víz, požadavku víza. Budeme hlasovat o vyjednaném textu, e, výsled, který je výsledkem trialogu. Hlasujeme. Končím hlasování. 33 pro, 4 proti, přijato. A nyní paní McIntyre, zpráva o ochraně eura a dalších měn proti padělání s trestním právem. E, v jednání v trialogu otevírám hlasování. Končím hlasování. 37 proti 20 se zdržel. Děkuji paní McIntyre. A ještě jedno hlasování. Návrh rezoluce o budoucnosti evropské vízové politiky. Já to mám jako hlasování, budeme hlasovat. V tom textu otevírám hlasování. Končím hlasování. 32 proti 3. Držím, děkuji. Takže to je všechno, co se týče hlasování. A budeme pokračovat dál podle pořadu jednání. Takže máme teď na programu bod číslo 14. Hey. We got now point 19. Please those... Pardon, je to bod číslo 19. A prosím, koho to nezajímá, nechť v tichosti opustí místnost. Please. Can you do that right now? Hello? Please, those live in the room, try to keep silence so that it'll help. Tak prosím, zachovejte klid při opouštění místnosti, ať eh, můžeme postupovat podle programu. Okay? There we go. Point 19. Negotiate. Eh, bod číslo 19 eh, je to eh, jednání o víceletém finančním rámci na leta 14 až 20, poučení a budoucí směřování. Takže zpravodajka je paní Kinga Guns a budeme se bavit o podaných pozměňovacích návrzích. Our colleague Mrs. Gons is taking the floor. Tak paní kolegyně Gons má slovo. Myslím, že ta debata může být poměrně stručná. My jsme zpracovali stanovisko na základě jednotlivých součástí víceletého výhledu. A Pracovali jsme také na základě několika různých stanovisek. Pozměňovacích návrhů bylo poměrně málo a ty, které byly podány, jsou nesporné, můžeme je podpořit eh, snad až na jeden, eh, který by si možná zasloužil určitý, určitou debatu. Je to stanovisko paní Lamberts, Eh, poněvadž eh, naše eh, skupinová linie byla různá, tedy odlišná, pokud se týče migračního fondu a jeho využití. Vy říkáte, že je zde vysloveno politování nad tím, jakým způsobem chce Rada a komise naloží s těmito prostředků, aniž je uveden jasný právní základ. Já se domnívám, že v podstatě jde o víceméně jediný bod, eh, který eh, je předmětem diskuse o tom, jestli tímto způsobem financovat nebo nefinancovat zahraniční činnost. Čili toto je jediný bod k diskusi a jinak je to všechno jasné, je to nekontroverzní a můžeme to odhlasovat příští pondělí ve Štrasburku. Děkuji vám, paní Gönc. Ptám se nyní, jestli paní Lambert by k tomu chtěla něco říci. Myslím, že ano. Náš pozměňovací návrh číslo 5, jak o něm hovořila paní Gönc, tak eh, nám nejde ani tak o obsah eh, tohoto dokumentu. Eh, toto je návrh komise a rady a de facto eh, parlament se k tomu nemohl vyjádřit tím, že by to tedy spochybnil. Parlament možná by dospěl ke stejnému závěru, ale poněvadž byl zvolen jakýsi postup, kde parlament je de facto vyloučen z možností ovlivňovat rozhodnutí Rady a komise, tak já myslím, že toto eh, je mnohým z nás trnem v oku. Čili, čili na hlasovacím seznamu eh, podívejte se, co je tam napsáno úplně na konci a nejde přímo tedy o nejde o obsah, jde o způsob, jak k tomu bylo dospěno. Ano, děkuji. Máme tady za komisi paní Belindu Pike. Děkuji vám, pane předsedo. Velice stručně bych se vyjádřil. Děkuji vám za tuto příležitost ano, já vím, že tady jde hlavně o to, aby se vyjádřila zpravodajka, jak se staví k pozměňovacím návrhům, ale já bych tady řekla, že eh, my si velice ceníme eh, z toho eh, záměru poučit se z víceletých finančních rozhledů či výhledů. Je dobré si udělat takovou inventuru toho, co fungovalo, co fungovalo méně a je to o tom, to je to méně tady o tom postupu. Čili já vítám tuto iniciativu, ale musím k tomu říci několik komentářů. Ta rezoluce budí dojem, jako by se rozlišovalo mezi způsobem, jakým komise informuje radu a jakým informuje parlament. Komise se nedomnívá, že by tomu tak bylo. My jsme se velice snažili, aby parlament i rada dostali plné informace o tom, jak se s těmi prostředky zachází, čili stejně pro obě instituce. Samozřejmě současně s tím jsme jednali v DG Home a já jsem si zcela jistá, že předsednictví rady i sekretariátu Libé jsem současně rozesílala dokumenty s našimi představami o tom, jak přistupovat k rozpočtovým čtům. My jsme se snažili výjít maximálně vstříc eh, vašemu výboru a parlamentu, eh, aby měl stejné informace jako rada. Já vím, že to byla obtížná doba, kdy se museli provádět škrty, ale opravdu jsme dělali maximum pro to, a možná víc než maximum pro to, aby všichni dostali potřebné informace. Také jsme se snažili vysvětlit možné dopady různých scénářů financování. Pokud by se ještě mohla zastavit u pozměňovacích návrhů. Samozřejmě víme, že parlament o tom balíčku dosud nehlasoval, Čili eh, pořád je zde možnost eh, hlasovat o vnitřní záležitosti a více LTM výhledu. Čili to je všechno otázka politických dohod a nyní o tom debatují právně lingvisté. Komise ve svém návrhu v roce 2011, to návrhu k víceletém finančnímu výhledu, Komise tady vysvětlila, že existují určité meze, jak využívat prostředků eh, mimo hranice EU, eh, poněvadž eh, je to pouze tady v rámci vnitřní politiky a de facto chtěli jsme se vyhnat, vyhnout duplikaci, duplicitního financování třeba s prostředky určenými pro zahraniční politiku. K tomu se konal trialog a právní základ eh, je ten, o kterém se bude hlasovat na přesnovém plénu. Já tady nesouhlasím s pozněvacím návrhem číslo 6, kde se říká, že je v souladu se smlouvou, aby národní programy a víceletý eh, výhled eh, byl eh, přijat formou delegovaného aktu. Já si myslím, že tam tak není. Dosud jsme neviděli právní stanovisko parlamentu, ale ten článek, na který se pozměňovací návrh odpovídá, odvolává, se týká nějakých mm, nepodstatných záležitostí v legislativních aktech a my si myslíme, že eh, právě pod tento článek naše situace nespadá. Domníváme se, že eh, to rozhodnutí je třeba přijmout jakkoliv jenom ne rozhodnutím komise a přesně toto navrhujeme. A kromě toho se snažíme zajistit to, aby zdržení v přijímání této legislativy nevedlo ke zdržení v národních programů eh, nebo eh, na, eh, na straně víceleté jednoročního finančního programu, čili myslím, že se těšíme na další zasedání s panem Mansovisím, kde budeme jednat o této problematice s parlamentem a jak už bylo řečeno, jak jsme indikovali také ze strany paní komisařky Malstremové, eh, komise je ochotná a se radostí bude pravidelně poskytovat informace a setkávat se s vaším výborem a naslouchat eh, vašim komentářům, aby jsme měli co nejstrukturovanější dialog o implementaci celých výhledů. Eh, já chápu, že jde o vaši rezoluci, ale Máme z toho takový dojem, jako by se naznačovalo, že komise byla poněkud jednostranná. Myslím, že eh, zde přísedící eh, členové řeckého předsednictví určitě neměli, neměli dojem, že by komise snad stranila pouze eh, s členskými zeměmi. A my samozřejmě jsme nechtěli zaujmout stanovisko, které by potom komplikovalo dohodu s parlamentem. Eh, my se snažíme eh, plně respektovat eh, práva parlamentu a zejména tohoto výboru. Děkuji vám a nyní dávám slovo zpět paní zpravodajce Gönc. Děkuji vám. K jednomu z těch bodů Eh, kterému jste, který jste změnila. Eh, jste říkala, že to je parlament a tento výbor. Eh, já jsem se všem neúčastnila všech jednání, pouze některých jednání, které se týkaly přímo tohoto výboru. Nicméně to, že my nyní sepisujeme tuto zprávu, tak to znamená, že my vycházíme se široce rozšířeného názoru v parlamentu, tedy je to něco, co reflektuje mínění mnoha kolegů, kteří se zabývají vnitřními záležitostmi. Já vám tedy děkuji za to, jak jste nám popsala tento proces. Já se dovedu představit, že eh, rada eh, příliš eh, to neviděla tak, že by bylo třeba se stěžovat na dostatek informací. Eh, já myslím, že pokud eh, by někdo měl, eh, pokud by někdo měl pocit, že má méně informací než někdo jiný, tak se může ozvat. Každopádně domnívám se, že je to proces, ze kterého se všichni učíme. Já tedy Eh, skutečně eh, si cením vašeho eh, stanoviska, ale jestli někteří kolegové parlamentu měli takovýto dojem nevyváženého informování, tak skutečně je to třeba brát vážně, je to součást toho poučení. My jsme absolvovali dlouhou debatu o interpretaci delegovaných implementačních aktů, a to i na našem vyjednávacím týmu. Eh, my jsme se výrazně lišili od pozic jiných. Ještě Jane bych řekl, myslím, že se široce shodujeme na tom, že ten proces byl považován poněkud eh, za nevyvážený nebo nestelá férový a to ze strany mnoha kolegů. Vypadalo to trošku jako jakási předpřipravená dohoda mezi, parlament, mezi komisí a radou, eh, do které parlament nemohl moc zasahovat. No a pak tam byla ještě ta druhá otázka, tedy eh, využití či nevyužití pro problematiku zahraničí. Eh, takže ještě jednou děkuji komisi za eh, stanovisko a hlasovat se bude v pondělí. Ano, eh, vidím, že ještě další představitel komise se hlásí. Pravděpodobně chcete ještě k tomu něco dodat, tak ještě, ještě prosím na minutku, můžete. Ano, já jsem zde ke Justice a ta zpráva se týká také našeho, naší tématiky. A my bychom eh, rádi poděkovali radě i parlamentu za konstruktivní jednání, které jsme absolvovali a kde nám to umožnilo koncem roku 2013 uzavřít eh, jednání a výsledky byly eh, předány oběma spolulegislátorům. Důležité je, aby se eh, ty programy co nejdříve eh, uzavřely, aby bylo možno eh, vyhlásit, vyhlásit soutěže o prostředky. Paní Jones? Ano, já jsem velice ráda, že jste tady, poněvadž to byl podstatný rozdíl mezi tedy těmi vnitřními záležitostmi a záležitostmi justičními. My jsme měli velmi pozitivní zkušenost ze spolupráce s komisem. Musím říct, že ten eh, přístup komise byl velmi kreativní a prospěšný. Takže ještě jednou děkuji a jsem velice ráda, že jste tady. Já se omlouvám, jsem si vás dříve eh, nevšiml. Děkuji vám. Takže to je vlastně všechno k tomuto bodu. A problém je v tom, že eh, následující bod na programu Společná rozprava eh, je až eh, na 11.40. Mm, týká se to bulharské delegace a potřebujeme, aby zde byl zpravodaj a šéf této delegace. Zde ještě není. Takže 15 minut přestávka. Děkuji vám.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 Please.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

No, no, no,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 Uh, I would like to welcome everyone. Ráda bych přivítala všechny, kdo se vrátili po přestávce. Pokud eh, dovolíte, tak poprosím kolegy, aby se posadili, abychom mohli pokračovat v naší schůzi. Dalším bodem na pořadu jednání je delegace výboru Libe do Bulharska, kde se tedy zabývala situací žadatelů o azyl a uprchlíků, především ze Sýrie. Delegace proběhla 20. až 22. ledna Diskutovat o tom budeme zároveň s bodem 21, což je otázka k, ústnímu, tedy eh, k písemnému zodpovězení od pana Stojanova. Ze všeho nejdříve bych se obrátila na pana Engela, který byl předsedou delegace do Bulharska. A poprosila jej, aby nám schrnul zprávu z této delegace paní Kium, která tady bohužel dnes není, protože má jiné závazky, tak tady nemůže vystoupit a proto abych poprosila pana Engela, aby nás informoval o této návštěvě. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo pro mě ctí, že budu předsedou této, nebo že jsem byl předsedou této delegace, byla teda 50% šance, že budu šéfem delegace, protože ta delegace byla jen dvoučlená. Setkali jsme se tam tedy i s bulharskými kolegy. Nevím, jestli už tu zprávu máte, předpokládám, že ano, měla být rozdána už všem, takže pokud jde o čísla a přesné údaje, tak ty si můžete do detailu přečíst v této zprávě. Měli jsme v Bulharsku opravdu nabitý program. Sledovali jsme tu situaci, které země čelí především pokud jde o příliv uprchlíků, zejména ze Sýrie, nejen ze Sýrie, ale tedy především ze Sýrie. A měli jsme příležitost podívat se také na nejkritičtější prvky infrastruktury, která je k dispozici lidem, kteří přicházejí do Bulharska a hledají mezinárodní ochranu. Vše je třeba zasadit do kontextu toho, že ne všichni tito lidé chtějí zůstat v Bulharsku. Ne všichni chtěli do Bulharska, chtěli prostě jen do Evropy, do Evropské unie. A Bulharsko vzhledem ke své geografické pozici je tedy zjevně jedním z prvních území, kam se lidé dostanou, když se snaží proniknout do Evropské unie. A je nesporné, že Bulharsko bylo a částečně pořád ještě je země, která není ideálně připravená na to, aby přijala tak velký počet eh, uprchlíků, žadatelů o azyl a lidí hledajících ochranu. Je také jasné, že když máte takovou velkou krizi, jako je krize v Syrii, po všech těch, které se odehrály v tom regionu, tak je jasné, že jste vystaveni přílivu lidí tak silnému přílivu lidí, že si myslím, že jakákoliv jiná země by měla problém se o ně optimálně postarat. Ty podmínky v Bulharsku zdaleka nejsou optimální, zlepšují se sice. My jsme se sami mohli přesvědčit, že se toho udělalo opravdu už hodně, aby se zlepšily podmínky přijetí uprchlíků, ale rovnou vám také musím říci, že kdyby v blízké budoucnosti přišly desítky tisíc dalších lidí, kteří by úspěšně překročili bulharské hranice, tak tlak na bulharskou infrastrukturu na přijímání takovýchto lidí by byl opravdu neudržitelný, těžko by se s tím vyrovnávali. To tedy v kontextu čísel, o kterých hovoříme. Bulharsko v současné době má infrastrukturu, která může přijmout maximálně 5 tisíc lidí všech kategorií. Víte-li, že pouze v Turecku máme asi 750 tisíc Syřanů, kteří tedy se pohybují. Libanon má podobný počet syrských uprchlíků, kteří uprchli před tímto konfliktem a miliony lidí jsou vnitřně přesídleni v rámci Bulharska, v rámci tedy uh, Sýrie samotné. My jsme tedy v prvním ze závěru této zprávy řekli, že je jasné, že je to celoevropský problém. Problém, který Evropa bude muset řešit, protože nestačí jen obvinovat Bulharsko z toho, že nemá ideální podmínky pro přijetí uprchlíku. Bylo by velmi zajímavé zjistit, kolik Syřanů by Evropa byla ochotná přijmout, eh, pokud tato krize bude pokračovat, předpokládá se, že pokračovat bude, a bude to opravdu v takovýchto velkých počtech. Já jsem slyšel, že ve velkých zemích eh, by třeba přijali stovky, má země 60, Francie 500. No tak eh, tato čísla ve srovnání s čísly, o kterých hovoříme, jsou samozřejmě poměrně malá. A bylo by nutné, aby Evropská unie zcela přehodnotila svůj přístup k ochraně těchto lidí. Máme teď krizi v Sýrii, nikdo neví, co se stane zítra v Libii a kolem. Takže bychom měli zvýšit svou připravenost na to, abychom mohli přijmout a ubytovat lidi kteří se nerozhodli ze svobodné vůle, že se chtějí někam přesunout. Tito lidé se přesunout musí, protože jejich život je v nebezpečí. Jejich eh, výhledy do budoucna jsou zcela v ohrožení. A Evropská unie by se na to měla připravit, eh, aby poskytla těmto lidem ochranu, kterou potřebují. Abych eh, nehovořil příliš dlouho, řeknu jen, že úkolem naší mise bylo přeskoumat, eh, jak vypadají struktury a podmínky pro přijímání těchto uprchlíků, jaké byly v minulosti, jak se vyvíjely. Nebyly ideální, zdaleka ideální nejsou, ale vyvíjejí se. Jakákoliv jiná země by s tím měla problém. Další věc je, co se stane s těmi lidmi, když eh, opustí tato přijímací centra, když je jim tedy udělen nějaký status ochrany. Bulharsko má teď tedy spoustu lidí, kteří jsou negramotní, nejsou vzdělaní, nemají žádný, žádné specifické vzdělání ani odborné, je těžko možné je integrovat do bulharské společnosti, eventuálně tedy do bulhars, na bulharský trh práce, kdyby tedy přišlo na tuto otázku. Takže integrace to je velké téma a integraci v současné době bulharské úřady řeší. Příliš pomalu, ale přece jen. Další věc. To je samozřejmě současný fenomén a blíží nezletilých bez doprovodu. Samozřejmě počítalo se s tím, že tam nějaké takovéto děti budou, ale my jsme, my jsme nikoho nevěděli. Všichni říkali, že tam nikdo takový nebyl a teprve na konci jsme zjistili, že je tam jedno středisko, kde se koncentrují tito nezletilí bez doprovodu. To samo o sobě problémem není, ale je třeba sledovat, jak se tam vyvíjejí podmínky pro tyto uprchlíky, především pokud dojde k dalšímu nárůstu počtu, což se nedá vyloučit. A další věc, která svědčí o velkém pokrytectví Evropy v této věci. Bulhaři se kritizují za to, že postavili plot, nebo tedy ostnatý drát v délce 30 kilometrů na hranici, Říká se, že je to opravdu velmi nebezpečné, že tam je nebezpečný terén, že by bylo těžké nechat lidi překračovat tyto hranice na tomto místě. My chceme, aby Bulharsko chránilo své hra, hrani, hranice v rámci svého přístupu do šengenského prostoru, ale zároveň odsuzujeme Bulharsko a říkáme, že upírá lidem možnost eh, překročit jeho hranice a dostat se na jeho území, což je jeho povinností podle evropského mezinárodního práva, ale ne za všech podmínek. A Bulharsko může odpovědět podle mě zcela správně, že jsou zde legitimní hraniční přechody a pokud se lidé dostaví na tyto hraniční přechody, tak eh, ta otázka nenavracení bude řešena tam a ne někde u nějakého plotu za ostnatým drátem, což je tedy i, i v Řecku a tam to nikdy žádný problém nebyl. Teď máme vlastně ten problém toho ostnatého drátu, toho plotu v Bulharsku, když to vlastně ještě ani nebylo postaveno. Takže máme zde tedy kritickou geografickou polohu, která vede k tomu, že země je vystavena migračním tlakům, abych tak řekl. Je to větší migrační tlak než u zemí, které jsou položeny ve vnitrozemí. je na Bulharsku, aby zajistilo své hranice, aby zajistilo hlídky na svých hranicích a kontroly. Zároveň je nutné, aby Bulharsko přijalo na své území, na evropské území ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu a konečným cílem je zajistit celoevropský přístup k této otázce, protože žádná země, a už vůbec na jedna z nejchudších zemí v Evropské unii, není schopna čelit takovýmto migračním tokům, kterým čelíme teď a kterým pravděpodobně budeme čelit i do budoucna. Abych to schrnul, Bulharsko dosáhlo velkého pokroku, vynaložilo velké úsilí na to, aby zlepšilo podmínky pro přijímání uprchlíků a žadatelů o azyl. Není to dostačující, nicméně toto úsilí pokračuje dále. A já bych byl rád, kdybychom si vzali tento příklad jako další apel. Není to tedy první, ale je to už další apel zazněly už v minulosti takovéto výzvy z ostrovů ve středozemním moři, z Lampedusy, Farmakonisy v Řecku, tam se lidé utopili, zabouře, někdo přesně neví, co se stalo, jak se to stalo. A řecký ministr prohlašuje takové věci, které ho zcela staví do takové situace, že se nikdo netroufí obvinit jeho místo těch lidí, kteří se utopili. Potom také je zde takový ten přístup, že se snažíme hodit to všechno na ty jižní země, ať se to vyřeší. My je potom obviníme z toho, že to nevyřešili dobře, ale hlavně, aby se tito lidé nedostali k nám na sever. Takže to je opravdu pokrytecké. Je třeba uvědomit si, že je jasné, že tyto receptní struktury nejsou zdaleka ideální. Děkuji. Děkuji za toto shrnutí. Při této návštěvě se opravdu jasně ukázalo, jak kontroverzní jsou tyto signály. Na jedné straně je třeba chránit hranice, které jsou hranicemi šengenského prostoru. A pak je zde otázka toho, zda umožnit nebo neumožnit žadatelům o azyl překročit hranice, přijít do Bulharska a pak eh, tedy je ta další otázka, pustit je dále do Evropské unie, tam je ta otázka toho pokrytectví, která už vyvstala i v případě té středomorské krize. Jak jsem říkala na začátku, budeme to diskutovat zároveň s otázkou pana Stojanova, otázkou k písemnému zodpovězení. To se zcela netýkalo této věci. Vy jste o tom chtěl diskutovat v Libe, ale jestli jsem to pochopila dobře, tak jste už dostal odpověď, takže poprosím komisi, aby schrnula tuto odpověď. Pan Ilčev požádal o slovo a také pan Stojanov, takže dáme nejdříve slovo panu Stojanovovi, protože právě on předložil tuto písemnou otázku komisi. Děkuji, pane předsedo. 16. října jsem poslala tento dotaz na komisi. Jsou tam tři otázky. Ehm, já jsem se domnívala, že jsou dostatečně jednoduché, aby komise mohla rychle odpovědět senátního mm, postupu. Dostal jsem odpověď 12. prosince, jak víte. Eh, komise má na to tři týdny, takže to už uběhlo. Proto se eh, k tomu vyjádřím. Teď jsem velice eh, nepokojen tou odpovědí. Tam jsou určité rozpory. V první větě této odpovědi jsou rozpory. Já jsem se ptal, zda Bulharsko poskytlo peníze Syrský fond, fond pro uprchlíky a dostal jsem odpověď, že neexistuje žádný mm, specifický fond na e, důsledky syrské krize. Pak je tady prohlášení EU a členských států, kteří doposud, podle kterého doposud mobilizovali 3 miliardy euro z mm, příslušného e, fondů. Takže Jedna miliarda euro to není fond, ale jsou to peníze, dobře. Není to ad hoc, je to mimořádný mechanismus. A, dobře. A odpověď je nepřímá. Myslím, že komise chce, eh, se snaží říci tím, dal odpověď, že jsem nekompetentní, což není pravda. Komise říká, že Bulharsko eh, dalo 300 tisíc na tento ne, tedy neexistující nebo ne, ne fond. Kolik peněz tedy bylo vyplaceno z těch dvou miliard? Nikdo neodpověděl na tuto otázku v odpovědi komise. Já jsem se ptal komisařky Gorgievy, ta mi řekla, že fond existuje, že ona ho spravuje jako komisařka Nyní komisařka Malmström říká, že žádný fond neexistuje. Takže já nechápu, proč dva komisařky si odporují. Jedna v písemné odpovědi, jedna v, v rozhovoru. A proč musí, proč chodit okolo horké kaše, proč je tak obtížné napsat odpověď na stránku. Komise mi to trošku vyjasnila, nicméně zkušenost, že neodpověděli včas, je pro mě důkaz toho, že nehledali objektivní odpověď, ale prostě odpověděli mě jako členu bulharské delegace, jako někomu, kdo byl poněkud příliš zvědavý. Já se chci znovu zeptat na vyplácení těchto dvou miliard. Můžete o tom to vysvětlit, můžete nám dát informace, jak ty uh, peníze byly vynaloženy. Bulharsko je přitom jedno z nejchudších zemí, kde důchod je 100 euro měsíčně a Bulharsko dalo 300 eh, tisíc euro, což jsou tedy důchody 30 Bulharů. 300 tisíc Bulharů. Jak další dvě otázky byly položeny? A já chci poděkovat panu Engelovi za jeho angažovanost. Chci říci, že Bulharsko musí samozřejmě hránit své hranice. A, ale to jsou i hranice Evropské unie, nejenom Bulharska. Proto jsme se zavázali eh, zabezpečit bezpečně hranice. Takže otázka je, je jasné, že většina uprchlíků, nevím, kolik jich je, jakých 12 tisíc, ale řekněme, že jsou to uprchlíci a um, ledy v skutečnosti nejsou syřané, nejsou skutečními Uprchlík je tedy kritika bulharská podle mezinárodního práva. Ne, je nemůžete jak si zatlačit zpátky, ale co s nimi na hranici? Jak poznáte, kde je uprchlík, kdo je nelegální imigrant na té hranici? Bulharsko musí poskytnout nutnou organizaci, aby tyto lidi odeslala na mm, Eh, hranicích a kde, na místo, kde se rozhodne, kdo může vstoupit do země, kdo ne. Eh, komisařka Malstromová o tom hovořila mnoho. Další souvisí to s článkem 34. A teď už rychle skončím. Je to... Mm, promiňte, my chceme tedy mít čas na to, abychom vyslechli komise. Já chci jenom tu otázku dobře definovat, abych dostal odpověď. Hned skončím. Eh, článek 34 Dublin 2 je problém. Někteří z mých kolegů řekli, že tento článek nemůžeme aktivovat. Eh, eh, já nevidím, proč. Je to solidarita v krizi. Bulharsko musí napsat zprávy, dobře, to napíšeme. Musíme se zodpovídat za naši politiku. A já se chci zeptat komisi, jaký je ten postup podle tohoto článku. Víme, že nebyl aplikován do posud, takže prosím to vysvětlete. Děkuji vám. A nyní dáme, a pak dáme slovo komisi, aby odpověděla. Děkuji. Já chci říct, že já jsem velice spokojen s tou zprávou ze dvou důvodů. Zaprvé to byla moje stará myšlenka z minulého roku, že situace v Bulharsku by měla být analyzována, informace by měly být eh, distribuovány výboru LIVE a širším kontextu. Já jsem očekávala eskalaci problémů v Bulharsku, eskalaci problémů, které začínáme pocitovat i mimo hranice naší země. A to delegace s Anglem byla velmi úspěšná a důkazy jsou ve zprávě. Sešli se s hlavními představiteli bulharské exekutivy, legislativy i prostředníky. A zpráva je velmi konstruktivní, velmi podrobná, a to je důvod, proč chci poděkovat panu Englovi a ocenit jeho úsilí, a jeho trpělivost, efektivitu. Ta zpráva bude velmi důležitá v nadcházejícím fórech, diskusích a rozhodování parlamentu. Eh, je tam velká spousta detailů, um, příkladů konkrétních. A já se chci uh, vyjádřit ke třem bodům. Za prvé, bulharská legislativa potřebuje dále zlepšit. Zle... Především v rámci článku 35 jsou, podle současného zákona o azylu a uprchlících tento článek a, vyžaduje aby země, která přijímá potenciální emigranty, především mladistvé bez doprovodu, by měla zajistit znovu opětné sjednocení rodin. V té zprávě je, že 192 dětí mladistvých bez e, doprovodu a bulharské úřady stojí před velkou výzvou, pokud mají zvát jejich rodiny. Musíme očekávat 600 rodičů, kteří by se s nimi měli um, setkat a se k ním připojit. To je zase alarmující signál pro nás všechny, pro všechny orgány v zemi. Ten slavný plot mezi Bulharskem a Tureckem na hranicích. Zpráva a vysvětlení pana Engla již eh, přináší tedy odpověď. Není to zeď mezi dvěma státy. Není to provokace, je to lehký plot, který brání riskantním přechodům hranic a přesměrovává lidi, kteří se snaží ty hranice přejít k těm checkpointům, protože bohužel Nikdo z nich nepřešel hranici mezi Tureckem a Bulharskem přes checkpointy, ale v noci a e, s velkým rizikem, rizikem života a m, mm, mezi patrolami. Je dobré, že zpráva oceňuje mm, úsilí bulharských orgánů chránit externí hranice. Neměli bychom podceňovat tento aspekt princip um, ne, ne, tlačování by měl být pozitivně vnímán mm, bez předsudků, aniž bychom tady mm, vyvolávali předsudky ohledně toho plotu. Tato zpráva, to je moje skromné doporučení, by měl být distribuován me ostatním výborům, především AFET. Výboru AFET a také jako informaci právní službě parlamentu. Všichni tito kolegové by si měli být vědomi situace v Bulharsku. Nyní požádá, dáme slovo panu pánovi za komisi, aby se vyjádřil k některým otázkám a odpověděl na otázky, které tady padly. Děkuji, pane mm, předsedkyně. Na, na úvod chci říci, že ano, komise pozdě reagovala na tuto písemnou otázku, čehož litujeme. My mm, to bereme vážně, odpovídání otázek parlamentu a vždy se snažíme ty lhůty eh, dodržet. Většinou se nám to podaří, v některých případech otázka vyžaduje odpověď, kterou nemůže napsat jeden člověk a vyžaduje input z různých služeb komise, což věci zpomalí, to není omluva. Snažíme se ty lhuty dodržovat, bohužel v tomto případě jsme odpověděli pozdě. Podíváme se na tu podstatu. Doufám, že nemusíme diskutovat terminologické otázky, příliš do detailu. Hmm, jak jsme odpověděli v naší písemné odpovědi, neexistuje specifický evropský fond vytvořený pro syrskou krizi. Jsou tady výdaje z různých um, oblastí, které pomáhají e, řešení syrské krize v různých aspektech. A to jsou tedy ty dvě miliardy euro. To je celkové příspěvek z celé řady různých společných e, výdajových linek a bilaterálně také členskými státy, které poskytují finance úřadům v Turecku nebo Libanonu nebo Jordánsku nebo nevládním organizacím, které tam působí. Celkové výdaje EU z finančních linek EU na humanitární podporu, rozvojovou pomoc se poskytuje také praktickou pomoc zemím, které čelí prchlícké krizi, kteří sousedí s Syrií. Částka, kterou poskytlo Bulharsko, to nejde přes evropský systém. To je, Bulharsko nabízí peníze jiné eh, zemi v regionu přímo. Takže k tomu já nemohu e, říci, na, jak se to vynaložilo, neprošlo to tedy přes Brusel. Takže to je tedy eh, k tomuto. Zbytek otázky, původní písemné otázky, se týkal toho, zda Bulharsko dostalo prostředky eh, z těchto eh, čísel. Ne, nikoli z těchto eh, mm, čísel, které se týkaly výdajů na syr, syrský region, region Sýrie, ale v mezidobí od té doby, co byla ta odpověď odeslána, nyní můžeme k tomu přidat tedy odporu pro Bulharsko. Máme tým z EASA, které působí mm, terénu a podporuje bulharské úřady, což bude pokračovat do září tohoto roku minimálně. My jsme poskytli náhavou finanční podporu Bulharsku mm, v rámci několika fondů, které spadají pod eh, ten stávající finanční rámec finanční záležitosti, který se nazývá SOLID. To je 5,6 milion euro z Evropského fondu pro uprchlíky, 2,4 z Evropského fondu pro eh, hranice a z toho již byly 80% tedy vyplaceno jako záloha Bulharsku a také něco přes půl milionu euro z Evropského fondu pro návrat. Možná bych se mohl věnovat některým obecnějším bodům, které vyplývají z této diskuse. Komise Ehm, chápe, co tedy říkal pan Engel, že sdílíme obavy vážných kolegů ehm, z těch tlaků, které jsou na tyto státy, konkrétně Bulharsko v kontextu syrské krize. Bulharské úřady udělali hodně ve spolupráci s komisí, s EASA, UNHCR a dalšími nevládními organizacemi, je snaha e, zabránit dalšímu zhoršení situace. Nám se zdá, že minimálně to bylo stabilizováno. Nezhoršuje se to, ale je tady mnoho výzev mm, toho typu, jak je mluvil pan Engels, situace migrantů, azylantů v ubytovacích center, velký počet žádostí o azyl, integrace těch, kterým byla udělená do systému mezinárodní ochrany a tak dále. V tomto kontextu byla diskuse o článku 34 dublinského nařízení. Ano, komise o tom teď uvažuje. Mm, máme poměrně jasno v tom, že pokud by to mělo být aktivováno, a komise by do, doporučila podle článku 34. Není to způsob jaksi trestání nebo obvinování Bulharska nebo někoho jiného, ale je to e, výraz e, uznání problému, který je třeba řešit. By to jasný signál, že Bulharsko není samo, že EU je odhodláno pomáhat eh, Bulharsku překonat tuto krizi. A také by to bylo jaksi veřejná výzva k veřejné solidaritě s Bulharskem, která by mohla být v různých formách. A chci zdůraznit, že podpora, kterou komise již mobilizovala, v každém případě bude pokračovat. Rozhodnutí Doporučení podle článku 34 je na komisi. Věc komise, uvažuje se o tom a v příslušnou dobu kolegium komisařů rozhodne, zda půjde tímto směrem. Děkuji. Eh, thank you very much for your, eh, Děkuji vám velice za poskytnuté odpovědi my budeme brzy hlasovat z eh, eh, výboru Ekon, tedy spolu s výborem Ekon. Proto tedy hm, prosím jenom o stručné zhrnutí. A ještě jedna věc tady zasněla, byl to návrh, aby zpráva byla zaslána výboru AFET a aby s tímto výborem byla sdílena, což já myslím, že je velice dobrý nápad, poněvadž eh, oni by to jistě mohli velice dobře využít ve své práci. Takže eh, brzy začnou přicházet další na hlasování. Děkuji vám, já to nechci dále zdržovat. Eh, já bych jenom chtěl poděkovat kolegům za debatu, poděkovat také komisi za vše, co nám zde poskytla za informace. K té zprávě není mnoho co dodat. Stá se, že ji vítají všichni, neli většina těch, eh, kteří se to týká. Děkuji vám. Ano, děkuji vám za vaši práci. A než zakončíme tuto část eh, schůze, Příští zasedání bude 24. února ve Štrasburku a budeme hlasovat, takže prosím udělejte si čas. A poté 6. března v dopoledních hodinách v Bruselu. A promiňte, je tady změna, nebude to 6. březen, ale 10. březen. A nyní eh, se chystáme tedy na společné zasedání s výborem Ekon a za pět minut začneme hlasovat. Takže já vám zatím děkuji za účast.